Uh, Dobré odpoledne. Dalším bodem na našem dnešním programu je prohlášení komise, které se týká zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech. A rovnou tímto dávám slovo paní komisařce Kretu. Prosím, máte slovo.